mě informovali o zvolení pana Damiano Zofoli eh, od 18. února 2015. Eh, pan Zofoli nahradí paní Alessandro Moretti. Eh, parlament bere na vědomí volbu pana Zofoliho. Vítám tohoto kolegu a připomínám mu, že musí splnit podmínky zakotvené v jednacím řádu, aby se mohl účastnit řádné práce v Evropském parlamentu a jeho orgánu. Paní Teresa Rodríguez Rubio mi oznámila své odstoupení jako členka parlamentu s účinností od 5. března. Parlament to bere na vědomí a konstatuje uvolnění jejího křesla od, této, od tohoto data. frakce Spojené levice eh, chce jmenovat dva odborné výbory